Nikdo nežádá o slovo, takže je to schváleno. Nyní informace. Pánové Atanasios Pafilis a Atanasios Plevris mi sdělili, že končí svůj mandát evropského poslance a to ke 14. říjnu 2009 a to z důvodu, že byli zvoleni do řeckého parlamentu. Čili Poznamenávám si to a jejich místa jsou tedy volna od 14. října 2009 v souladu s článku 7 odstavec 2, který se týká voleb do Evropského parlamentu. Je to také v souladu s článkem 4 jednacího řádu. Příslušné eh, řecké úřady mi Eh, oznámili, že do Evropského parlamentu byli zvoleni tito lidé. Spiridon Danelis nahrazuje eh, Georgiose Papa Konstantinua a to v účinnosti od 8. října tohoto roku. Karalampos Agurakis místo Atanasia Pafilise s účinností od 14. října 2009 a Nikolaos Salavrakos, který nahrazuje pana Atanasiose Plevrise s účinností od 14. října 2009. Vítám všechny nové kolegy, kteří jsou tady mezi námi. A připomínám, že v souladu s článkem 3 odstavec 2 jednacího řádu, dokud nebyly ověřeny jejich listiny, dokud se nerozhodlo o příslušném případném spochybnění a za podmínky, že splnili prohlášení v tom smyslu, že neplní žádnou činnost, která by nebyla v souladu s prací Evropského mm, parlamentu